Možná bychom se již mohli pustit do práce. Elizabeth. Elizabeth. Dobrý den. Benvenuti a tutti, diamo inizio ai lavori della... Takže vítejte, dámy a pánové, na dnešní schůzi výboru pro zemědělství a rozvoj venkova. Nejprve přijměme pořád jednání, respektive návrh. Nejsou-li námitky, pořád jednání je považován za přijatý. Jak víte, poslední zasedání Rady ministrů zemědělství se dotklo také problematiky olivového oleje Tento výbor by měl být řádně informován a vyjádřit se v této věci, proto jsem požádal komisi, aby nám podala zprávu ohledně eh, problematiky olivového oleje, aby nám sdělila, jaká opatření jsou nyní eh, promýšlená a budou předložena eh, příštímu, příští schůzi řídicího výboru. To dnes tedy projednáme pod bodem různé. Pokud nebudou vzneseny žádné námitky, proti zápisu z minulé schůze. Bude tento zápis považován za schválen, pokud nebudete zase námitky do konce této dnešní schůze. Rád bych vás informoval o tom, že dnešní schůze je vysílána po webu. A je zde drobná změna na pořadu dne, protože někteří španělští poslanci dorazí později kvůli problému v letecké přepravě. Nemáte-li tedy námitek, začneme s bodem 5 a potom se vrátíme k bodu 4, kde nás čeká hlasování. Vyhovuje vám to takto, děkuji. Takže je tu paní Nedělčeva. Výborně. Začneme tedy s bodem 5. Evropské statistiky o stálých plodinách, zdravých kulturách, pardon. Zpravodajkou je paní Nedělčevová. Budeme projednávat její návrh zprávy. Nařízení předložené komisí má za cíl aktualizovat a racionalizovat stávající právní rámek, rámec eh, pro evropské statistiky o trvalých kulturách. Návrh nařízení eh, zruší eh, stávající, stávající právní akty číslo 357 89 o statistickém průzkumu u malých zemědělských podniků a také um, směrnici číslo 2001 lomeno 109 ES o ovocných sadech. Termín pro pozměňovací návrhy je pondělí 4. dubna ve 12.00. Hlasovat ve výboru budeme 2. května. Chci poděkovat zástupce komise, který mezi nás přišel a dám slovo bezprostředně paní zpravodajce Nedělčevové, aby nám představila svoji zprávu. Prosím, máte slovo. Merci, monsieur le président, cher collègue. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Nejprve bych připomněla, že se jedná o legislativní zprávu, která vlastně vychází z Lisabonské smlouvy a já jakožto zpravodajka tady musím vycházet z nových pravomocí, které bude mít Evropský parlament v oblasti zemědělství. Ve zprávě o evropských statistikách týkajících se trvalých kultur jsem se zaměřila především na dva velice důležité body. První se týká zjednodušení právního rámce pro evropské statistiky týkající se trvalých kultur a druhý se týká aktů v přenesené pravomoci. Chtěla bych upozornit na další věc, jehož důležitost jsme zdůrazňovali eh, od první diskuze před několika měsíci zde na našem výboru. Týkalo se to odstranění přílohy 1 eh, a, a přenesení tohoto textu eh, do samotného textu. To jsem udělala ve své zprávě. V příloze 1 se určuje rozsah působnosti tohoto nařízení, kde se uvádí kultury, pro které je třeba vytvářet statistiky. Je to velice důležité a nemělo by to být změněno v rámci aktu v přenesené pravomoci a proto dříva, dřívější příloha 1 se nyní nachází v textu. Druhá věc, která se týká zjednodušení současného nařízení, je ta, kdy se komise snažila snížit administrativní břemeno tak, abychom zareagovali na potřeby trhu. Já jsem se snažila zajít ještě dále. Dala jsem tam pozměňovací návrhy, které mají vyjmout nejmenší um, farmy z, z méně než 1,1 hektaru rozlohy. A dále jsem uh, tam dala určité údaje, které se týkají eh, jiných věcí, než je produkce stolního vína. V tabulkách byly určité požadavky, které nejsou v současném právním rámci, především pokud jde o předávání údajů regionu NUC 3. Kdyby to bylo tak podrobné a bylo by to na regionální úrovni, tímto způsobem, tak by tady eh, opravdu bylo velké administrativní břemeno a využití není eh, zřejmé. Podle mého názoru je tady potřeba hájit zájmy parlamentu a samozřejmě musíme také klást důraz na striktní aplikaci zásad z usnesení z 5. května 2010 o e, legislativních pravomocích a v mé zprávě přenesení pravomoci je e, přeneseno komisi na pět let od vstupu v platnost nařízení. Úvodně bylo navrhováno, aby to bylo na dobu neurčitou, Komise bude muset vytvořit zprávu eh, pro delegaci devět měsíců před uplynutím pětileté lhůty. Přenesení pravomocí je obnovitelné na dobu stejné délky, pokud Evropský parlament nebo Rada se nepostaví proti, toto, proti tomuto prodloužení tři měsíce před ukončením každé této lhuty. Uvědomuji si, že jsou to velice právní aspekty, ale myslím si, že v tuto chvíli bychom se měli zabývat touto otázkou a měli bychom společně s radou a komisí upravit tuto otázku přenesení pravomocí, protože eh, nyní už hovoříme i o eh, aktech, exekučních aktech a mě by zajímalo, jaký názor na to mají mé, mý kolegové, jaké mají stanovisko a chtěla bych zdůraznit, že každý akt přenesené pravomoci je platný pouze v případě, že eh, nikdo v lhutě dvou měsící se nepostavil proti přenesení těchto pravomocí a v této lhůtě, nebo tato lhůta může být prodloužena, pokud vyprší, tak může být prodloužena o, dvě měsí, o dva měsíce na iniciativu Evropského parlamentu nebo radě podle vzorce 2 plus 2. Na počátku tam byl návrh 2 plus 1 a pro ně bylo velice důležité, aby Evropský parlament měl dostatek času na reakci a přenesení pravomocí může být odvoláno nyní parlamentem i radou kdykoliv a vlastně se potom ukončí přenesená pravomoc. Vstupuje to v platnost po zveřejnění v úředním věstníku Evropské unii a nebo někdy později, pokud je to datum upřesněno. Nijak se to nedotýká platnosti aktů přenesené pravomoci, které už platí. A tady skončím s tou právní stránkou. Ještě jednou vás upozorním na přílohu 1, kde je zjednodušení, zmenšení administrativního břemene. To byl jeden z hlavních našich cílů. To jsme si řekli už během první debaty v parlamentu. A Dále bylo potřeba upřesnit rozsah působnosti eh, aktů v přenesené pravomoci, eh, jakým způsobem to bude probíhat v radě, parlamentu, v komisi. Děkuji. Molto bene, grazie Maria. Ottimo. Děkuji mnohokrát, Marie. To jste odvedla výbornou práci. Pokud je o dvojku, zdá se, že eh, tak tam je všechno v pořádku, my jsme při vás, pustíme se nyní do rozpravy. Paní Jegle pan Papa Papastamkos. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat paní zpravodajce, odvedla velice kvalitní práci k návrhu komise, který sám o sobě nebyl špatný. Komise, když se zamyslím nad dřívějšími diskuzemi k této tematice, se snaží zjednodušovat eh, legislativní věci, snižovat administrativní břemeno. Já jsem se přihlásila proto, proto, protože bych chtěla zajít ještě dále, než jsou pozměňovací návrhy paní zpravodajky, pokud jde o zjednodušování, snižování administrativního břemene, tak aby tady byla dobrá pozice do vyjednávání. Z jedné z posledních zpráv, kterou jsem kdysi dělala, vím, eh, že je potřeba opravdu tvrdě vyjednávat a velice jasně ukazovat, eh, že určité věci už musí stačit. Není možné neustále nutit zemědělce, aby dvakrát nebo třikrát evidovali různé údaje k jedné věci. A to jsou návrhy, které předložím, protože si myslím, že některé věci by tady měly být eh, zjednodušeny. Například pokud je o malé podniky, tak tam si myslím, že počet hektarů té plochy by mohl být zvýšen. Eh, ale jinak musím říct, že celkově paní zpravodajce opravdu srdečně děkuji za práci. Prosím, pane Papastamkosi. Děkuji mnohokrát. Děkuji zpravodajce paní Nědělčevové za její zprávu. Paní Nědělčová zmiňovala, že jde o legislativní akt. Myslím si, že paní Jadošová se k tomu postavila velice dobře, vypracovala také některé poznací návrhy, pokud jde o stanovisko Evropského parlamentu a celý institucionální kontext a fungování EU, a zejména pokud jde o akty v přenesené pravomoci podle příslušného článku smlouvy, tak to velice dobře ošetřila. Myslím si, že je také důležité že se zpravodajka rozhodla pro eh, výlučnou registraci trvalých kultur, exkluzivní té registraci. To znamená, nebylo to zařazeno do přílohy, ale bylo to přeřazeno eh, přímo do samotné hlavní části textu. To je, myslím, z institucionálního hlediska velice dobré, protože parlament bude vždy zapojen do případných změn v této oblasti. Tady samozřejmě na to budeme dávat velký pozor, budeme obezřetní. Tady apeluji na všechny kolegy. A jakmile se to sfinalizuje, tento legislativní akt, budeme muset eh, se podívat také na otázku eh, rozsahu těchto trvalých kultur a jak zapadají do registračních statistik v Evropě. A na závěr bych rád uvedl stejně jako paní Jegle, že administrativní zátěž eh, pro zemědělce, kteří musí schromažďovat a předávat všechny tyto údaje, to je eh, věc, kterou bychom se měli snažit omezovat na minimum. Je třeba poskytovat kvalitní údaje, ale eh, nevytvářet zbytečnou zátěž pro zemědělce. Děkuji, také já bych chtěla poděkovat paní zpravodajce za velmi dobrou zprávu. Pro mě je velice důležité, aby nařízení o statistikách se týkalo o eh, především trvalých kultur, eh, pokud jde, které opravdu přináší určité příjmy, protože když do toho zahrneme každou malou louku, tak to bude opravdu byrokratické monstrum nejmenší vlastníci, kdyby byli eh, ve statistické povinnosti, tak by museli vyřizovat obrovskou administrativu a ty údaje by byly příliš nepřesné, nebyly by tím pádem užitečné. Tyto plochy eh, většinou, ty malé věci, malé plochy, slouží eh, nějakému samozásobitelství, takže tím přispějeme k snížení byrokracie. Grazie, onorevole Reimers, Michel Dantin. Děkuji, pane předsedo. Já bych tady chtěl pohovořit za sociální demokraty, protože jsem stínovým zpravodajem a chtěl bych říci, že tato zpráva paní Nedělševy přímo kráčí ke splnění našeho cílu, cíle, takže já jí velice děkuji eh, za eh, dva důležité aspekty. Jednak zjednodušení, to je velmi často zmiňovaná věc a eh, tady si myslím, že pokud o tu přílohu 1 a 2, tak se ten cíl splňuje a také se upřesňuje rozsah aktů přenesené prav, pravomoci, takže já tady vlastně s tím nemám žádný problém, ani pokud jde o ty produkty. Michel Dantan tady tady hovořil o jedné věci a já bych na to chtěl zareagovat, výjimutí některých farem, kdy rozloha je menší nebo rovná žádná celá eh, dva hektary, tak eh, tady bych k tomu možná předložil ještě pozměňovací návrh, ale myslím si, že se budu držet toho, co navrhnul pan eh, Dantan. Tady bychom vyjmuli ty úplně malé producenty a Eh, je dobré, aby ty statistiky nebyly zkresleny, takže možná, že tady předložím návrh, aby to bylo žádná celá dva hektary, ale bude to drobná úprava a celkově si myslím, že celkově uh, Tady děkuji paní zpravodajce, jednala se stínovými zpravodaji, vysvětlovala nám celou eh, problematiku. Nebylo to jednoduché, ale celkově opravdu děkuji za veškerou práci paní zpravodajky. Nemám k tomu v podstatě žádné návrhy, eh, chtěl bych říct žádné velké návrhy, ale možná opravdu žádné. Je tady jedině ta změna té plochy, žádná celá dva hektary, ale eh, tady jde zkrátka o to, aby z rozsahu působnosti nebyly vyjmuty ze statistik některé malé podniky, které, kterých je hodně v některých zemích, opravdu mnoho. Bene. Se non ci sono altri... Máme tady pana Něceho. Pan Muñoz, pardon. A potom paní Neděčeva opět. Takže pan za komisi. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Pan, jsem pan Cardozo z DG Estat. I já bych rád začal slovy díku na adresu zpravodajky za je vynikající práci. Myslím, že zpravodajka velice dobře uchopila cíl e, i cestu, jak se je dobrat, e, tak jak to popisuje návrh komise. S tím, že zpravodajka navrhuje určité změny, u kterých samozřejmě komise s tím, že na ně, na, ně, na ně komise pohlíží příznivě, zejména tam, kde tyto změny se obírají směrem našich úvah, to znamená směrem racionalizace, zjednodušení a toho, aby se zvýšila užitná hodnota těchto statistik pro jejich uživatele. Zaznamenáváme tedy um, určitá zjednodušení určité případy racionalizace ještě nad rámec toho, co již navrhla komise ve svém původním návrhu. Domníváme se, že toto eh, přináší určitá omezení. Nicméně samozřejmě zákonodárce je svrchovaný eh, ve své pravomoci a pokud shledá, že toto řešení je to nejvhodnější. Má tuto možnost. a komise se pokusí spolupracovat s ostatními institucemi, tak abychom se dobrali kompromisu, který půjde ve směru co možná nejširší dohody s tím, že by se zachovaly prvky, které podle nás eh, jsou klíčové, zásadní v původním návrhu komise. Abych tedy zmínil eh, některé věci, o kterých hovořili již mý předřečníci, řekl bych, že pokud by šlo k výraznému posunu té prahové hodnoty, tak to by mohlo způsobit hodnoty, nejenom užitné hodnoty těch, v oblasti nejenom užitné hodnoty těchto statistik, ale také eh, pokud je srovnatelnost mezi členskými státy, protože struktura zemědělských podniků a eh, ovocných sadů či vinic se výrazně liší v různých členských státech, někde dokonce i v rámci členské země mezi jednotlivými regiony a jakákoliv hlubší změna eh, v této oblasti by mohla výrazně omezit eh, užitnou hodnotu a srovnatelnost statistik. Nejenom eh, z územního hlediska, ale také ale také pokud je o to, k čemu došlo, pokud je o srovnání se statistikami za předchozí léta, tedy eh, usilujeme tedy také o srovnatelnost v čase, která by se takovýmto krokem výrazně snížila. Pokud je o aktiv přenesené pravomoci, přenesené působnosti, samozřejmě jsme spíše proto pokusit se nalézt kompromis, který by plně odrážel to common understanding, to je společné chápání věci a, a Chceme se podívat na návrhy Evropského parlamentu a rady, abychom a budeme se snažit hledat řešení, které bude, které bude v souladu eh, s pravomocemi Eh, každé instituce. Děkuji za slovo, pane předsedo. Bene, ringraziamo il signor Cardoso dell'Eurostat. Děkuji mnohokrát, pan Cardoso z Eurostatu a pokud nikdo jiný eh, nechce zahovořit, eh, pohovořit za komisi, tak dám zpátky slovo paní paravodajkyni, prosím, Marie. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat všem svým kolegům, kteří se zúčastnili této diskuse a Chtěl bych se vrátit k několika bodům, které zazněly. Pochopitelně eh, nechci, eh, nebo chci, aby se snížila administrativní zátěž, eh, tak jak to uvádím ve své zprávě. A jak jsem hovořila s zástupci komise, tak bychom měli ještě více zvážit, zde bychom měli mít přelhu 3, což by byla taková fakultativní volitelná tabulka a zda bychom si měli dát termín na 11. dubna. Jsem otevřená všem návrhům ze strany kolegů. Druhá otázka, která zazněla, je zvýšení plochy. Já jsem si sama již položila tuto otázku, proč bychom neměli zvýšit plochu eh, z 0,2 hektarů na 0,5 hektarů. Jsou tady dvě vysvětlení, jednak použití těchto údajů a jejich srovnatelnost. Musíme vzít v úvahu země, kde existují plochy, které jsou spíše menší, což by mělo negativní dobu, dopad. Pokud bychom to zvýšili na rozlohu 0,5, tak by to bylo 10 až 15 výroby, která by nebyla pokrytá. Čili já si myslím, že by nebylo úplně rozumné, abychom se dostali do tohoto šedivého sektoru, hlavně co se týče procent. Čili je, to byla otázka, kterou jsem se zabývala a je to tedy otázka velikosti. A z tohoto důvodu, z těchto důvodů jsem dospěla k tomu 0,2. E, co se týče působnosti aplikace, tak podobně jako prováděcích e, aktů, myslím si, abychom s komisí i s radou našli určitý konsenzus. Chtěla bych e, říci všem kolegům, že budu až do konce obhajovat stanovisko Evropského parlamentu, nicméně musíme dospět ke kompromisu, eh, kde budeme legitimně obhajovat naše zájmy a eh, v rámci kterého budeme obhajovat i další dokumenty, které budou přicházet. Grazie Maria. E allora ricordando che il termine per gli emendamenti... Děkuji Marie a chtěl bych jenom připomenout termíny na podávání pozměňovacích návrhů, je to 11. dubna eh, do 12. dopoledne. Budeme potom hlasovat 2. května o tomto dokumentu. Čili nyní se můžeme vrátit v našem programu k bodu číslo 4, kde musíme hlasovat. Takže bych vás požádala, abyste si připravili své elektronické kartičky. Prosím, kolegyně. Socialistas españoles que estarán a punto de llegar. Děkuji, omlouvám se za to, že jsme přišli pozdě, ale my jsme eh, čekali ještě na kolegy, ale nyní už je všechno pod kontrolou. Děkuji. Dobře, můžeme tedy skutečně začít. A já bych vám chtěl připomenout, že bod 4 se týká investice do budoucnosti. Eh, nový víceletý finanční rámec pro konkurenceschopnou, udržitelnou a inkluzivní Evropu. A zpravodajem je tady pan Giovanni da La Via a eh, zodpovědný je výbor pro finanční perspektivy. Máme tady eh, návrh stanoviska, kde bylo předloženo 45 pozměňovacích návrhů. Giovanni, po hlasování Dobře, jste tedy připraveni, pustíme se do hlasování. Máme tady šest pozměňovacích návrhů, jste všichni připraveni. Dobře, zahajuji tedy hlasování. Můžeme začít. Nejprve kompromis 1. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Dobře, uzavírám hlasování k jedničce. Schváleno. A nyní můžeme přijít ke k, eh, k pozměňovacím návrhu 8. A tady zahajuji hlasování k pozměňovacímu návrhu 8. Hlasovali jste všichni. Uzavírám hlasování k tomuto bodu. Dobře, zamítnuto. A nyní se podíváme na kompromisní návrh 2. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Uzavírám hlasování k druhému kompromisnímu návrhu. Schváleno. 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. No, pozměňovací návrh 15. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Schváleno. Kompromis číslo 3. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Kompromis 3. Hlasovali jste všichni? Uzavírám hlasování. Schváleno. Zahajuji hlasování k pozměňovacímu návrhu 17. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování k 17. A 17 je schválena. E, číslo 19, pardon, číslo 18, i když přeci jen 19. Je tedy potvrzeno, že je to bod 19, zahajuji hlasování k bodu 19. Uzavírám hlasování. Schváleno Musíme hlasovat k první části bodu 18. Zahajuji hlasování k první části 18. Hlasovali jste všichni. Uzavírám hlasování. Schváleno. A nyní zahajuji hlasování ke kompromisu 4. Hlasovali jste všichni. Dobře, uzavírám hlasování a schváleno. Můžeme přejít k pozměňovacímu návrhu 25. Zahajuji hlasování k 25. Hlasujte k 25. Uzavírám hlasování. Schváleno. Kompromis 5. Zahajuji hlasování. Hlasujete všichni, uzavírám hlasování a schváleno. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 30. Nikolesku, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Kompromisní e, návrh číslo 6. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Kompromis 6 schválen. A nyní budeme hlasovat o bodu 34 Dancila, o první části. Zahajuji hlasování 34, první část. Uzavírám hlasování k první části 34 a zamítnuto. Nyní budeme hlasovat k pozměňovacímu návrhu 35. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování a to. Třicet sedm. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 37 schválen. A nyní budeme hlasovat o 38. Zahajuji hlasování k 38. Uzavírám hlasování k bodu 38 a zamítnuto. A nyní 39. Zahajuji hlasování k 39. Uzavírám hlasování. Schváleno. Nyní zahajuji hlasování ke 40. Zahajuji hlasování. Bod 40. Hlasování uzavírám. Schváleno. A nyní můžeme hlasovat o 41. Zahajuji hlasování. Hlasování k 1.40 uzavírám a bod je zamítnut. 42. Hlasujeme k 42. Tarabela. Hlasovali jste všichni k tomuto bodu? Dobře, za, uzavírám hlasování, schváleno. Nyní 43. Hlasujeme o bodu 43. Odhlasovali jste všichni eh, k bodu 43. Ano, bod je schválen. Bod 44, Jegle. Zahajuji hlasování k 44. Uzavírám hlasování. Schváleno. A 45. Paulsen a ostatní. Hlasujeme o 45. Hlasovali jste všichni. Uzavírám hlasování. Schváleno? Ano, schváleno. A nyní závěrečné hlasování o stanovisku, které bylo takto pozměněno. Závěrečné hlasování, otevírám závěrečné hlasování. Uzavírám hlasování. A stanovisko bylo schváleno a já blahopřeji panu Lavia. A nyní mu uděluji slovo, protože požádal, aby se mohl vyjádřit. Grazie, prezidente. Io volevo intervenire... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Snažil jsem se požádat o slovo. Přijali jsme stanovisko, které náš výbor chce vyslat do výboru SURE. Výbor SURE již připravil návrh zprávy, to připravil pan Gariga, jejich zpravodaj. A v tomto dokumentu najdete celou řadu bodů, které jsme právě přijali. Spravodaj výboru SURE je ochoten přijmout další návrhy, které mu dnes předložíme. Konkrétně pan Gariga, pan zpravodaj, je ochoten souhlasit s tím, že financování společné zemědělské politiky by mělo být pod eh, zvláštním okruhem nebo pod okruhem. Čili říká, že by měl být zvláštní okruh, který by se věnoval eh, společné zemědělské politice a společné politice rybolovu. Pan zpravodaj ovšem nechce přijmout tyto návrhy, které jsme dali jsem si jist, že všichni ve výboru, kteří pracují na společné zemědělské politice, za to budou bojovat. V podstatě je důležité, že zpravodaj odsouhlasil náš základní, naši základní dohodu, kterou jsme přijeli 13. Nicméně musíme se dostat na tu minimální úroveň, která byla stanovená pro minulé nebo současné finanční období do roku 2013. Nicméně pan zpravodaj nechce přijmout návrh z našeho výboru, který v kontextu nových finančních výhledů bere v úvahu inflaci. Čili já bych chtěl předložit pozněvací návrhy a chtěl bych požádat všechny, kteří podporují Eh, rozpočet pro zemědělství bez ohledu na jejich politickou příslušnost, aby podpořili tento návrh, abychom zvítězili naše bitvu i na půdě výboru SURE, abychom měli jistotu, že ten, ty více eh, leté finanční výhledy budou eh, přijaty. Takže děkuji, říká pan předseda, doufám, že to je boj, který povedou všichni členové tohoto výboru. Chce se k tomu někdo vyjádřit? Pokud ne, tak eh, výborně a dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání. Je to bod číslo 6. Jedná se o změnu směrnice 2001-112 Evropského společenství o ovocných šťávách a některých podobných produktech určených k lidské spotřebě. Eh, paní zpravodajkou je paní Dančila. Příslušný výbor je výbor pro životní prostředí. Eh, budeme nyní hovořit o návrhu stanoviska a návrh eh, komise má změnit tuto směrnici 2001-112. Eh, tato směrnice má být pozměněna po druhé, týká se ovocných šťáv a podobných produktů činných k lidské spotřeby. Jednak se to týká složení, popisu, konkrétní, konkrétního postupu při výrobě, jejich označování, abychom zajistili jejich volný pohyb v rámci Evropské unie. Takže bych hned dal slovo paní eh, Vasilice Dančelo. Zpráva je k dispozici ve všech jazycích. Termín pro podávání pozměňovacích návrhů je poledne 31. března. Prosím, paní Dalčela. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nejprve bych ráda poděkovala všem kolegům, kteří se mnou pracovali na této věci a také kolegům ze sekretariátu našeho výboru. Cílem této zprávy je zdokonalit některá ustanovení týkající se složení vyhrazeného popisu eh, specifikace výrobních postupů a značení ovocných šťáv, tak abychom zaručili jejich volný pohyb po EU. Jak jste zmiňoval, jde o již druhou změnu směrnice Eh, směrnice 2011 112 ES z roku 2001. Eh, s tím, že zde dochází k určitému zjednodušeně určitým změnám. Jednou z nich je, že rajčata budou nyní zařazena na seznam ovoce užívaného k produkci ovocných šťáv. Dále dochází k odstranění eh, cukru ze seznamu povolených přísad, i když cukr a med se stále mohou používat k přislazování ovocných nektarů. Ovocné nektary musí odpovídat aktuálním normám, evropským normám v oblasti značení. A proto není důvod, eh, proč zavádět nějaký zvláštní samostatný režim pro nektary. Pokud je o přidané cukry, tím, že, jsme cukr, eh, tím, že cukr odstraňujeme, respektive odstranění cukru ze seznamu povolených přísad, eh, to je krok, ke kterému se přistoupilo na žádost Evropského združení producentů. Ale zároveň musíme stanovit určitou přechodnou lhutu, přechodné období, eh, po které slova bez přidaných cukrů budou moci být stále uváděna na značení, protože musíme mít na paměti, že spotřebitelé ne vždy eh, okamžitě vědí o změnách způsobených směrnicemi a vzhledem k tomu nebudou tedy hned vědět, že podle nové směrnice automaticky ve všech ovocných šťávách nebude žádný přidaný cukr, pouze cukr ze samotného ovoce, ze kterého byla šťáva vyrobena. Nicméně po určité přechodné období tedy bychom měli umožnit značení bez přidaných cukrů. Toto upozornění potom po vypršení této lhuty již nebude uváděno na etiketě, protože by mohlo docházet k zavádění spotřebitele. Nicméně musíme poskytnout to přechodné období, během něhož by eh, výrobci mohli upozornit, informovat, zvýšit povědomí mezi spotřebiteli, připravit je na to, že tedy eh, do budoucna už na ovocných šťávách nebude upozornění bez přidaných cukrů. Eh, zároveň eh, se stanoví určité vlastnosti, ovoce musí být zdravé, dostatečně zralé, čerstvé a tak dále. Stanoví se jasně také, eh, k jakému zpracování může dojít po sklizni, k jaké úpravě. Pokud jde o producenty, o výrobce, musíme si být vědomi toho, že potřebují určitý čas na přizpůsobení se těmto změnám, takže v zájmu toho, aby všechny členské státy mohly řádně provádět tuto směrnici, měli bychom poskytnout ještě o 18 měsíců navíc, eh, tak aby prodejci mohli, tak aby výrobci pardon, mohli vyprodat své eh, zásoby. Šlo by tedy o přechodné opatření, protože jsme již stanovili, že produkty již na trhu nebo eh, označené před vstupem směrnice v platnost mohou zůstat na trhu po dobu 18 měsíců. Jde tedy o maximálně 18 měsíců od vstupu této směrnice v platnost. Na závěr ještě ve své zprávě navrhuje, aby po uplynutí pěti let od vstupu směrnice v platnost už žádný výrobce nemohl uvádět upozornění bez přidaných cukrů na etiketách ovocných šťáv. Těším se, vážení kolegové, na vaše připomínky, poznámky, doplnění, tak abychom přijali směrnici, která bude vyhovovat požadavkům a očekáváním všech členských států. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní Dančile. A nyní dávám slovo paní Ayuso. Prego. Muchas gracias, señor presidente. Eh, estamos ante una, una buena propuesta y un muy buen informe, por lo tanto no hay mucho. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že máme velmi dobrý návrh a skvělou zprávu, takže vlastně ani není eh, co dodat. Vzhledem eh, k mnoha pozměňovacím návrhům eh, rozlišuje se tady mezi ovocnými šťávami a šťávami, které jsou vyrobeny z koncentrátu Zakazují se některé aromatické látky a dále je tady skutečnost, že na seznam se dostává také eh, rajčat, dostávají také rajčata. Je velice dobré, že spotřebitel bude informován o různých kategoriích šťáv, to znamená šťávy bez eh, přísady, cuk, při, bez přidání cukru, že to není to stejné, jako jsou vlastně nektary, kde se smí i nadále přidávat cukr. Tady je ovšem velice důležité to náležitě vysvětlit, tak jak je ve stanovisku popsáno. Jde také o informační kampaně, které tady musí být spuštěny, tak aby byl spotřebitel dostatečně informován. Pokud jde o pětileté přechodné období, kdy je možné uvádět na produktech označení bez přidaných cukrů, tak tady měl předřečník pravdu, že kdyby to tam už nebylo uvedeno, tak by byl spotřebitel zkrátka zmaten. Je potřeba tady mít tuto přechodnou lhůtu. A závěrem bych to dala, že považuji za velice důležité, aby u všech dovezených produktů ze třetích zemí to bylo neustále dokola a dokola opakováno, jako no, u dalších eh, oblastí, že musí platit stejné pravidla jako pro produkty z Evropské unie. To je v podstatě vše. Děkuji paní zpravodajce a děkuji také komisi za velmi dobrý návrh. Děkuji a nyní udává, uděluji slovo paní Jegle. Máš slovo, Elizabet? Děkuji, pane předsedo, srdečně děkuji paní zpravodajcem Víme, že pracuje vždy velice dobře a velice se snaží zařídit věci tak, aby nám vyhovovaly. Přesto mi tento návrh komise dělá určité problémy. Náš výbor Agri může předložit stanovisko pouze výboru Envy a on potom rozhodne. A já tady souhlasím s paní Ajuso a s některými jejími obavami. Důležité je, jak budeme nakládat s dovezenými koncentráty, šťávami eh, z koncentrátu, protože možná, že spotřebitel se v tom potom nevyzná a nepozná to. Bylo tady právem řečeno, že musíme používat opravdu kvalitní plody pro naše šťávy, ale jak to bude u dovezených produktů? Jaké možnosti tady máme, abychom požadovali stejné povinnosti jako po našich producentech? Pokud jde o dohody, které jsem zatím zažila, tak tady je to problematické. Potřebujeme samozřejmě také přechodnou lhůtu, s tím souhlasím, protože spotřebitel potřebuje velmi, velmi dlouhou dobu na to, aby se eh, aby se připravil na tuto situaci, aby všemu uvěřil a i když už tam nebudeme moci uvádět, že je to bez přidaných cukrů, tak si přesto myslím, že to nebude dobré. Jasné označování, také pokud jde o původ nektaru i šťáv, to je velice důležité. Já si myslím, že pro celý evropský eh, sektor je to skutečně životně důležité a proto prosím, abychom tvrdě vyjednávali za naše stanovisko. Děkuji a slovo má pan Aňo. Aňo. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Já bych se rád zeptal paní zpravodajky na několik věcí. Jaká byla motivace, že nám předkládáte tento text? Protože v mé zemi se na mě nikdo neobrátil ani z mého regionu, ani mimo můj region, aby řešil tuto otázku. Mě jenom zajímá, eh, proč se tím vůbec zabýváme. A také za druhé ze svých vlastních informací jsem zjistil, že se bavíme o ovocných šťávách pro lidskou spotřebu. Říkám si, jestli existují nějaké ovocné šťávy, které nejsou určeny pro lidské spotřeby. Jestli byste mi někdo o tom mohl něco říct, Děkuji. A paní Develčeva, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat paní zpravodajce. Chtěla bych jí poblahopřát já si myslím naopak, že toto téma je nesmírně důležité, protože řeší velice důležité aspekty. Chtěla bych připomenout to, co říkala paní zpravodajka. Chtěla bych eh, zdůraznit eh, právě to označení bez přidaného cukru, že to spadá do aktu z přenesené pravomo- pravomoci. že v podstatě po zavedení Lisabonské smlouvy jsme zodpovědní za tyto akty. Co se týče označení bez přidaného cukru, také žádáme, aby producenti ještě toto označování neuváděli. Spotřebitel ale bude mít určité pochybnosti a spíše si bude kupovat jiné šťávy, jiné nápoje, kde bude jasně uvedeno označení bez přidaného cukru. Takže já si myslím, že v případě ovocných šťáv je to velice užitečná informace. Také mám pocit, že by bylo dobré přijmout návrh paní zpravodajky, aby vzniklo přechodové období. Další věc, postup při používání aromatů a nejrůznějších dalších přídatných látek. Myslím si, že legislativa se musí přizpůsobit také celkové produktivitě a musí činit rozdíl mezi eh, výrobou šťáv, koncentrátů, nejrůznějších aromatů, což možná nebylo úplně jasné v té původní zprávě. A poslední věc jsou eh, akty v přenesené pravomoci, změny nebo pozměňovací návrhy, které se týkají přílohy 1 a 2. Je, přijde, že se jedná o velice důležité prvky a možná bychom měli projednat tyto prvky také v kontextu aktu z přenesených pravomocí. Děkuji. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, paní. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat paní zpravodajce za velice zajímavou zprávu. A já mám konkrétní dotaz na paní zpravodajku, také na zástupce Evropské komise, protože pokud víme, výrobci ovocných šťáv používají nejrůznější postupy, aby zmátli trochu spotřebitele, protože často se jedná o šťávy, které nejsou přímo z ovoce. Například eh, se uvádí, že šťáva má přirozenou chuť daného ovoce. To je pravda, protože ta chuť je podobná chuti eh, daného ovoce, nicméně samotný výrobek eh, se tím, s tou šťávou nemá nic společného s tím ovocem. Čili měli bychom se vyhnout takovýmto zavádějícím informacím. Protože vím, že je to problém a výrobci těch přírodních ovocných šťáv si stěžují na takovéto praktiky, je to nekalá konkurence. Spotřebitelé si myslí, že se jedná o přírodní ovocnou šťávu, nicméně tomu tak není, je to um, prostě koncentrát, nebo to není přírodní ovocná šťáva. Děkuji. Děkuji, slovo má paní Reiner. Děkuji, také já vítám stanovisko naší kolegyně. Myslím si, že je velice dobré, že si přeje přechodnou lhůtu pěti období. Já v tuto chvíli zvažuji, jestli to není příliš dlouhé období, jestli bychom ho neměli zkrátit. A pozitivně bych pozměňovacího návrhu zmínila to, že se konečně začíná uvažovat nad tím, že bez přidaných cukrů je něco, co je normální, co by mělo být běžné a měly by být vlastně označovány spíše produkty, které mají přísadu cukru, protože já jsem matka a vím, jak je to obtížné neustále hledat v regálech produkty a sledovat, jestli tam není příliš cukru, aby se na to děti nezvykly a aby potom nepokračovali v tomto návyku i v dospělém věku a neměli problémy s obezitou. Takže já si myslím, že komise je tady na dobré cestě a chtěla bych se k tomu připojit k tomu postupu komise. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Někdo další se nehlásí z našeho výboru, takže nyní dám slovo zástupci komise, panu Žakinovi. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval zpravodajům za jejich vynikající zprávu, za ty pozměňovací návrhy. Jde o návrh relativně technické povahy. Jde o spotřebu ovocných šťáv, ale zároveň jde o věc, která je důležitá pro zajištění transparentnosti pro spotřebitele. V prvním souboru poznacích návrhů tam můžeme konstatovat, že to je velice konstruktivně pojato, zejména poznací návrh, který navrhuje přechodné období Eh, pro eh, zásoby, pro vyprodání zásob, eh, které neodpovídají požadavku nové směrnice, aby tedy bylo stanoveno takovéto přechodné období. A rád bych také zareagoval na určité znepokojení ohledně poznacích návrhů číslo 1 a 2, to znamená ta zmínka o přidaném cukru a jaký je, jaká je aktuální situace, jaké jsou záměry komise. V současné době to vypadá tak, že Šťávy mohou a nemusí obsahovat přidané cukry. Obecně to ovocné šťávy neobsahují přidaný cukr a značení, ten, ten výraz bez přidaných cukrů eh, se nepoužívá systematicky. A to ani ovocných šťáv, které právě neobsahují žádný přidaný cukr, což tedy je ten většinový stav. S tímto návrhem komise, eh, respektive tímto návrhem komise by v každém případě ovocné šťávy již nemohly a nesměly obsahovat přidaný cukr, jedině cukr eh, přímo z toho ovoce, ze kterého je šťáva vyrobena. Takže eh, to, ten výraz eh, bez přidaných cukrů vlastně se stane, se stane normou. Samozřejmě s tím musíme obeznámit spotřebitele v nějaké přiměřené lhůtě. A otázka tedy používání výrazu bez přidaných cukrů na etiketě začíná být velice pochybná z právního hlediska, protože ty ovocné šťávy v každém případě přidaný cukr nebudou smět obsahovat. Eh, měli bychom vzít v potaz, že členské státy eh, mají k dispozici přechodné období v délce 18 měsíců. Je třeba také eh, si uvědomit, že u toho poznacího návrhu, který tam byl doplněn a který určitě je konstruktivní, který navrhuje ještě další přechodné období pro vyprodání zásob, které nebudou odpovídat nové směrnici. Pokud tedy vyjdeme eh, z přechodné období 18 měsíců pro vyprodání zásob, tak vlastně celkem máme přechodné období v délce 3 let, po které je možné eh, ty produkty přizpůsobit. Eh, zakotvovat ještě dále, stanovit ještě další přechodné období pro pro odstranění výrazu bez přidaných cukrů, to by asi nebylo vnímáno jako přiměřené. Eh, bude vhodnější eh, zajistit eh, jasnou situaci pro spotřebitele od samého začátku a ne mm, neupozorňovat na něco, co v každém případě je povinné ze zákona. Pokud bude zákon směrnice dodržována, je třeba informovat samozřejmě spotřebitele nenutně formou zvláštního označení na etiketě toto tedy nadbytné označení by se tam nemělo vyskytovat po příliš dlouhé období. V každém případě děkujeme parlamentu za jeho přispění. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Děkuji mnohokrát zástupci komise. A nyní paní Dančila na závěr. Děkuji mnohokrát. Vyslechla jsem si vaše podněty. s velkou pozorností. Jak jsem zmiňovala, cukr se již nesmí, nebude smět tady přidávat do ovocných šťáv a hovořila jsem také o tom, že ne všichni spotřebitelé jsou si toho vědomi. A proto, abychom zajistili maximální transparentnost, měli bychom po určité přechodné období ponechat toto značení. K tomu, co říkal pan Vočichovský, existují některé šťávy, které se nevyrábějí z ovoce, ale používají se do nich eh, umělá ochucovadla. To je velice zajímavá záležitost. Paní Jegle také změnila velice zajímavou věc, totiž bychom mohli zmiňovat původ a druhy ovoce, které daná šťáva obsahuje. To by jistě vneslo do věci větší transparentnost a zabránilo to poskytování jakýchkoliv zavadějících informací spotřebiteli. Cílem této zprávy je dále ještě změnit si eh, zjednodušit a jak zmiňovala kolegyně Maria, je to věc důležitá pro naše zdraví, protože 10% všech prodávaných nealkoholických nápojů jsou ovocné šťávy a nektary. Zaznamenala jsem si, kolegové, všechny vaše připomínky. Budu čekat na další pozněvací návrhy od vás, pokud s nějakými přijdete a jsem přesvědčena, že společně se nám podaří nalézt nejlepší možné řešení, tak abychom odsouhlasili nakonec kvalitní směrnici, která bude vyhovovat očekáváním našich spotřebitelů. Děkuji. Děkuji. A teď se můžeme podívat na další bod na pořadu jednání. Je to bod číslo 7. Týká se tom pozměnění nařízení 378 z roku 2007, pokud to o prováděcí pravidla pro dobrovolnou modulaci přímých plateb v rámci společné zemědělské politiky. A zpravodajkou je paní Brita Reimers eh, projednání návrhu zprávy. Eh, jde o soulad s Lisabonskou smlouvou a jde o pozměnění návrhu rady, tak aby to tedy opravdu bylo v souladu s Lisabonskou smlouvou. Paní zpravodajka souhlasí s návrhem komise a vychází z kritérií, která jsou definována eh, pro eh, všechny hm, exekuční akty a já nyní dám slovo paní zpravodajce předtím, než si vyslechneme komisi. Máš slovo. Děkuji. Pokud jde o dobrovolnou modulaci nebo pokud jde o přizpůsobení Lisabonské smlouvy, jde o to, abychom tady měli možnost dobrovolné modulace vedle závazné modulace, tak jak je stanoveno pro členské státy, které mají obzvláštní problémy při financování svých programů k rozvoji venkovské oblasti. Tak, aby to bylo dobře zapracováno do legislativy. Je to velice technická zpráva, jde čistě o postup Návrh komise zní, nebo jde o to, aby eh, to vše bylo realizováno prostřednictvím eh, prováděcích aktů a poté tam budou obecné zásady, metody výpočtu, uplatnění na regionální úroveň a uplatnění eh, nebo stanovení aktuálních částek, to stanovuje zákonodárce a je tady článek 291 smlouvy kde jsou členské státy zodpovědné za provádění stanovené legislativy a je třeba jednotně uplatňovat dobrovolnou modulaci ve všech členských státech. Ovšem musíme připomenout, že v tuto chvíli pouze jeden členský stát uplatňuje tento nástroj, je to Velká Británie, a pokud vím, tak i Portugalsko nedávno eh, z tohoto vystoupilo a proto tady máme pouze jeden členský stát, který bude tento nástroj uplatňovat do příští reformy. Já tady nevidím žádné velké problémy s návrhem komise, čekáme pozměňovací návrhy do 12. dubna a myslím si, že potom bude možné to rychle zpracovat. Děkuji. Děkuji, Brito. A, takže 12. dubna Eh, to je vlastně závěrečná lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů do poledne a pokud se někdo další nehlásí o slovo, tak dám slovo zástupkyni komise. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jsem velice rád, že jsem ve výboru Agri. Tentokrát se bavíme o návrhu tohoto aktu kdy má dojít eh, k harmonizaci, tak eh, jak navrhuje eh, pan zpravodaj, nebo paní zpravodajka, takže jsme velice rádi. Tak, jak paní zpravodajka říkala, máme před sebou návrh této harmonizace a tato harmonizace se týká jednoho členského státu, a to je Velká Británie, a to na roku 2012. Portugalsko se zřeklo této dobrovolné modulace, čili tento návrh v podstatě bere v úvahu status quo. Znamená to, zda budeme stanovit eh, určitou výši, tak eh, jak to bylo stanoveno. To znamená, že se to týká jednoho, eh, jedné částky, která už byla stanovená a my podstatě ty částky plynou z jednotlivých členských států, aniž by do toho nějak zasahoval výbor. Týká se to finanční kázně, nařízení dobrovolných modulací v kontextu nařízení rozvoje venkova, tak v tomto případě mně přijde hypotetické a nepravděpodobné, čili v podstatě budeme řešit postup provádění a z tohoto hlediska je důležité mít stanovisko vašeho výboru. Takže v tomto kontextu status quo v podstatě je nyní stanoveno rozhodnutím komise a bude se týkat roku 2012 Komise bude brát v úvahu pozměňovací návrhy, které jsou eh, na stole, nicméně pozměňovací návrh 1 a 3 navrhují postup výboru pro stanovení dané částky. V případě dalších eh, pozměňovacích návrhů je to otázka redakce a eh, myslím si, že v základě by to neměl být žádný problém, to se týká dvojky, čtyřky a pětky. Čili to je vše, co bych v tuto chvíli chtěl říct. Grazie Reimes, vuoi intervenire? No, bene. Děkujeme, pane Suso. Vy, chce, vy chcete hovořit, pane Reimesi? Ne? Takže pokud se někdo další nežádá o slovo, můžeme se podívat na další bod na dnešním pořadu dne. To je opět eh, alignment, tedy sladění, a jde o nařízení Rady číslo 485 2008 o kontrole opatření tvořících součást systému financování Evropského zemědělského záročního fondu prováděné členskými státy. Naším zpravodem je pan eh, Kapulas Santos. Opět jde o poznací návrhy o to sladění. Děkuji, pane předsedo. Stejně jako v případě, v případě předchozího stanoviska či zprávy, Jde o to, že se odkláníme od kometologie, opouštíme od kometologie po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy, s tím, že máme tedy nyní ten dvoufázový systém jednak eh, aktů přenesené pravomoci, jednak eh, prováděcích aktů, předpisů. Eh, to je diskuse, která se znovu a znovu objevuje v našem výboru. Já bych tady vyjádřil určité znepokojení. Můj návrh se omezuje čistě na poznací návrhy, které jsou naprosto nutné pro zajištění tohoto narovnání situace po přijetí Lisabonské smlouvy, vzhledem k tomu, že už máme eh, značný konsensus mezi parlamentem a radou. V zásadě eh, bychom u tohoto nařízení eh, bychom vyloučili integrované, přímé integrované řízení. Jde o aktualizaci textu, jde o stanovení podmínek ohledně přenášení pravomoci s tím, že to období již by nebylo otevřené, bylo by to stanoveno jako pět let s tím, že je toto období možné dále prodlužovat, pokud nebudou vzneseny námitky v dané lhutě. S tím, že tato lhuta pro značení námitek bude dva měsíce před vypršením toho pětiletého období. Um, hovořilo se o zachování postupu projednávání ve výborech. Podle směrnice z roku 2005 a zohlednění role komise. V této souvislosti bych rád poděkoval našemu sekretariátu. Jde o mm, velmi technickou záležitost, odbornou záležitost a jako obvykle se náš sekretariát velmi osvědčil. Pozměňovací návrhy je možné předkládat do 12. dubna. Děkuji. Děkuji, Luisi. Nyní paní Buňo za komisi. Tady vás máme, prosím. Děkuji. Byly problémy s mikrofonem. Návrh komise usiluje eh, přepracovat eh, nařízení 485 2008, eh, kde jde taky o články 290 a 291 a my se pouze snažíme tyto věci harmonizovat a neplánujeme žádné zásadní změny. Je tady velký soulad mezi návrhem komise a návrhem eh, zprávy pana Kapula Santos a bereme na vědomí jeho stanovisko především eh, k rozdělení mezi prováděcími akty a akty přenesené pravomoci, že tedy ta, to rozdělení je přijatelné. Pak je tady pozměňovací návrh pana zpravodaje, kde jde o rozšíření textu o common understanding mezi Evropským parlamentem, radou a komisí. A máme tady jedno zvláštní stanovisko, které, nebo postoj k pozměňovacímu návrhu 4, který se týká výkonu eh, prová- aktů v přenesené pravomoci. Pan Kapola Santos vám vysvětlil, že navrhnul, aby se časově eh, omezilo eh, přesouvání tedy přenášení pravomoci na komisi na délku pěti let a komise by si přála, aby to nebylo časově omezeno, aby to bylo na vlastně na dobu neurčitou. Je to také prvek eh, common understanding. Myslíme si, že to lépe vyhovuje specifické situaci společné zemědělské politiky. Je potom možnost rychle jednat a zabránit nějakému zablokování situace, eh, kde vlastně eh, je možné a zároveň je nutno předvinout k tomu, že je možné vlastně toto revokovat, tedy tu přenesenou pravomost. Eh, naši právníci nám naznačili, že pozměňovací návrh, i když je zcela korektní, rozhodně není z právního hlediska potřebný. Děkuji vám za pozornost. Molto bene, grazie alla... Dobře, děkuji komisi, děkuji vám za vystoupení paní Buňo a v tuto chvíli už eh, Jestli nechce hovořit někdo další, tak dávám slovo panu zpravodaji. Děkuji, pane předsedo, vzal jsem na vědomí to, co tady bylo řečeno a jsem potěšen souhlasem a souladem mezi námi a komisí s výjimkou tedy dvou bodů, které tady byly zmíněny. A nyní už napjatě čekám na názor koordinátorů ostatních politických stran. A chtěl bych si vyhradit ještě možnost později o tom diskutovat, tak abychom tady, a doufám, že se nám podaří dohodnout se v prvním čtení. Dobře, děkuji. A v tuto chvíli jsme tady uzavřeli bod 8 a můžeme se nyní eh, rozhodnout udělat si malou přestávku na pět minut, než se pustíme do bodu číslo 9, protože zatím tady ještě nemáme zástupce komise. Um, koordinátorům, kteří tady jsou i nejsou, eh, bych chtěl naznačit něco k dalšímu bodu. Myslím si, olivový olej bude trvat maximálně eh, pět minut a budeme mít tady potom zasedání koordinátorů v pět hodin. Není tady pět minut přestávky. Počkáme na zástupce komise probereme bod různé a potom budeme mít v pět hodin zasedání koordinátorů.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 È arrivato, ci ha raggiunto il direttore Verstelen, per cui... Kolegové, připojil se k nám zástupce komise, čili můžeme se pustit do posledního bodu, bodu různé a říkal jsem, že na posledním zasedání Rady ministrů zemědělství se také bavil otázce olivového oleje. Současné ceny jsou nesmírně nízké, to znamená, že bude zapotřebí vytvořit soukromé zásoby, aby eh, byla situace vyřešená. Pan komisař Čološ eh, slíbil, že se na situaci podívá a já jsem velice rád, že máme pana a pana ředitele z daného ředitelství a bylo řečeno, že 13. dubna se O té otázce budeme bavit znova, čili je to, myslíme, eh, vhodná příležitost, abychom se podívali, jak vypadá situace na trhu s olivovým olejem. Komise říká, že v tuto chvíli nemáme podmínky, díky kterým bychom mohli otevřít soukromé zásoby, čili musíme se seznámit s problémy, které se řeší v daném sektoru. Eh, vznikají problémy jednak ve Španělsku, také v Itálii, čili Každopádně chceme zjistit, zda můžeme vyslat nějaký signál danému sektoru, abychom eh, jim ukázali, že věnujeme těmto problémům patřičnou pozornost. Čili bez eh, dalších prodlev eh, dám slovo nejdříve panu řediteli, aby nás informoval, a potom členům výboru. Může nás informovat o posledním vývoji situace a a pak dám slovo našim poslancům. Čili pane řediteli, prosím. Děkuji, mnoho, děkuji mnohokrát, pane Castro, za tento úvod. Ano, pochopitelně víme, jaká je situace v oblasti olivového oleje eh, na trhu společenství. Eh, hovořilo se o tom na posledním zasedání Rady ministrů zemědělství a bylo řečeno, že v tuto chvíli jsou ceny v Řecku pod úrovní spouštěcích cen pro olivový olej, pro vytváření soukromých zásob a v ostatních členských státech jsou nad touto úrovní. Um, právní základ uvádí, že pokud jde k nějakým velkým výkyvům v členských státech, Pochopitelně jednou z těchto podmínek je úroveň cen. Ano, na tom jsme se shodli, že eh, ta úroveň cen je nízká, nicméně jsou nad tou minimální úrovní. Eh, rada se zabývala touto otázkou a výrobní členské státy mají informace o trhu. My jsme vzali v potaz tyto informace a spolu s nimi Ehm, se zabýváme na poslední vývoj situace, bavili jsme se o cenách, množstvích a je tady možnost určitého zlepšení, je tady jeden faktor, který zkoumáme a to je do jaké míry oproti předešlým letům eh, musíme udělat předčasnou sklizeň. To znamená, aby ten olivový olej byl k dispozici dřív než před let, eh, v předešlých letech. To zkoumáme. Čili v tuto chvíli zkoumáme situaci, pane předsedo, a z tohoto hlediska nemohu říci nic víc. Děkuji. Eh. Děkuji mnohokrát. Tak nemohu eh, říci, že byste nám zrovna poskytl bohaté informace nebo snad eh, nějaké dobré vyhlídky, ale možná v průběhu diskuse eh, přijdeme s určitými možnostmi, jak situaci řešit. Paní Arnold Garcia. Děkuji, pane předsedo. Zdá se, že komise nezná dost dobře situaci v daném odvětví. Dovolte, abych je tady informovala. Ceny klesají již více jak sedm let a v posledních pěti letech klesají prudce. Je to velice znepokojivé pro producenty. Eh, vzhledem k tomu, jaké jsou ceny ve světě a jaký je tlak ze strany zpracovatelského průmyslu, Eh, vzniká tady výrazný cenový tlak a eh, rodiny eh, v rodinných podnicích, které pěstují olivy, tady přicházejí výrazným způsobem o své příjmy. cíl je, že máme Dvě, v průměru jsou ceny 2,5 eura na litr, zatímco ve Španělsku je to 1,9 eura na litr. Je to tedy velký rozdíl vzhledem k tomu také, jaké jsou s pěstováním spojené náklady. A tyto eh, rodinné zemědělské podniky ty skutečně procházejí finanční krizi. Přitom navíc jde o sektor, ve kterém je Evropa eh, vedoucím eh, subjektem, vedoucím producentem ve světě. Třetina světového olivového oleje se pěstuje v Evropě a z toho 40 z této třetiny se produkuje ve Španělsku. Produkce ve Španělsku je soustředěna především do andaluského regionu, kde eh, 25 HDP pochází právě z pěstování olivového oleje. Čili jakékoliv rozhodnutí Evropské komise v této věci má zásadní dopad, protože jde o živobytí eh, milionů zemědělců, kteří se živí pěstováním oliv, a to nejenom ve Španělsku. Je tady třeba počítat s podporou soukromého skladování, k čemu jsme přistoupili také v červnu 2009 již, kde byla situace obdobná. Dnes je snad ještě horší, a tato opatření jsou skutečně velmi, velmi potřebná. Kromě toho eh, neexistuje vyhlídka na zlepšení, protože reforma společné zemědělské politiky určitě vyústí ve ztrátu podpory na hektar u podniků pěstujících olivový olej. Takže, jak jsem zmiňovala, je zde tlak ze strany eh, marketingového řetězce, tedy obchodního řetězce, eh, což je vlastně skandál, protože před pár lety eh, se tento řetěnec zorganizoval a pardon, producenti, výrobci olivového oleje se zorganizovali tak, aby nemuseli čekat na komisi a její podporu soukromého skladování, které by zaručilo přežití tohoto odvětví. Ten případ eh, šel až k Evropskému soudnímu dvoru, který přikázal rozpustit tuto organizaci. Eh, proto tedy zemědělci investovali, zemědělci tedy investovali eh, do budoucnosti Eh, své produkce a potom eh, to všechno museli eh, zrušit, to, co vybudovali. To znamená, neexistuje pro ně jakákoliv právní jistota, která by jim umožnila fungovat na rovném základě, v rovném postavení s ostatními odvětvími. Já si myslím, že je třeba povolit a podpořit soukromé skladování už jen proto, abychom uznali chybu, ke které v minulosti došlo v oblasti té, tady vytvoření právní nejistoty jsem si jist, že i kolegové k tomu budou chtít něco říci. Ehm, vím, že pan komisař eh, Čološ navštíví v pátek Španělsko a skutečně si myslím, že soukromé skladování je nyní nezbytností. Pokud je o reformu SZP, když už tady máme zástupce komise, požádala bych vás, abyste se znovu zamysleli nad ehm, tu obrovskou potřebou mechanismu pro řešení problémů, eh, kterým mohou čelit konkrétní regiony jsou-li, budou-li tedy eh, výrazně zasazeny, eh, pardon, zasaženy eh, snižováním podpory na hektar. Například v Andaluzii by to mohlo představovat ztrátu až poloviny příjmu v této, v této kapitole rozpočtu. A to by samozřejmě přivedlo zemědělce v tomto sektoru, který prochází krizi už léta na pokraj krachu. Děkuji. Nyní pan Agnew. Děkuji, pane předsedo. Mne opravdu překvapuje, když já nepěstuji, olivové, eh, nepěstuji olivy, a asi nikdo v Británii, ale olivový olej a řepkový olej jsou často zaměnitelné. Oboje je možné používat eh, k vaření například, ale přitom ceny eh, za olej z řepky se výrazně zvýšily z 200 liber na tonu téměř na 400 liber na tonu. To je velice zajímavé srovnání. Zajímalo by mne, zda by se komise mohla vyjádřit k tomuto rozporu evidentnímu. Také bych byl rád, kdyby mi komise řekla, zda se nějak věnovala malobchodním cenám olivového oleje. Zda tedy spotřebitel má také nějaký přínos z poklesu cen eh, u výrobce, nebo zda na tom, někdo, zda na tom pouze vydělávají prostředníci. Děkuji. Grazie Luis la parola. Děkuji, slovo má Luis Capula Santos. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že to, co tady říkala paní kolegyně, je pravda, je to skutečný problém. Když budeme hovořit o společné zemědělské politice a když si řekneme, že je potřeba mít nástroje pro regulaci trhu, tak jsou to mechanismy, které by měly řešit problémy. Ve chvíli, kdy trh sám o sobě nedokáže situaci vyřešit. A toto je takový případ. Podle mého názoru je to um, přijatelné navzdory veškerým uh, prognózám, že dojde k celosvětovému navýšení spotřeby. Navzdory tomu jsme viděli, že přesto ceny klesají výrazným způsobem, jsou tady problémy, je potřeba je řešit. A pokud přihlédneme k tomu, že komise tady odkládá problém, který je ale velice palčivý pro mnoha členských zemí, tak je třeba jednat. Já chci zdůraznit, že komise musí jednat rázně, okamžitě, musí použít nástroje, které má k dispozici, musí okamžitě zakročit eh, třeba i soukromým skladováním, protože je opravdu nezbytné, abychom co nejrychleji vyřešili tuto situaci. Děkuji. A slovo má pan Járek. Děkuji, pane předsedo. Já nejsem vyloženě odborníkem na olivový olej, ale můj anglický kolega mě posoudil k tomu, abych se na to ještě jednou zeptal, protože odpověď komise podle mého názoru nebyla příliš jasná a podle mého názoru byla příliš stručná. Chci se zeptat na to, kde jsou důvody pro špatné ceny za olivový olej? Produkuje se v Evropské unii příliš olivového oleje, a nebo jsou špatné ceny na světovém trhu, a e, nebo e, je to, souvisí to nějak s celým tím výrobním řetězcem a zpratovatelským řetězcem. A potom by mě zajímalo, jestli jsou tady nějaké možnosti, jak ulevit trhu a jakým způsobem by se daly ceny vylepšit. Vidíte tady nějaké možnosti? A poslední otázka je na mou kolegyni. Pokud tady hovoříme o e, intervenci pomocí e, tržního nástroje, tak e, mě by zajímalo, o jaké množství by se jednalo a v jaké době by bylo potřeba zasáhnout a jaké cíle bychom tady měli sledovat. Dobře, já bych se také, také bych si dovolil do toho vstoupit. Nejsou tady už další kolegové, kteří by se hlásili o slovo. Eh, tak bych to chtěl využít i já. Chtěl bych položit otázku eh, panu Franz Stylenovi. Řekl jste, že jsme tady eh, nedosáhli nějaké té úrovně, která by umožnila spustit soukromé skladování. Bylo to tady připomenuto, ale nebylo by dobré změnit mechanismus nebo zkrátka tento limit, tu prahovou hodnotu, protože toto je opravdu nebývalá krize ve Španělsku, v Itálii a nebo i jinde. A když systém nefunguje, tak možná je potřeba změnit mechanismus pro fungování. Máme tady určité legislativní balíčky, o kterých jednáme, máme nástroje, které by mohly zasáhnout, pokud by s tím komise souhlasila. A druhá otázka záležitost ovoce a zeleniny v rámci eh, reformy 2007 tady byly zavedeny určité krizové mechanismy, které, jak se zdá, fungují velmi dobře. Během poslední reformy to bylo zavedeno a funguje to. A proto si kladu otázku, jestli bychom neměli v případě olivového oleje udělat něco podobného, přijmout podobné mechanismy tak, aby bylo možné eh, nabídku na trhu eh, určitým způsobem řídit, protože program, který v současnosti funguje, neumožnil vylepšit situaci. Nebylo možné řídit nabídku a mít krizi pod kontrolou. Pokládám tuto otázku proto, protože jsme ve fázi intenzivního legislativního řízení a nebylo by dobré tady upravit prahové hodnoty, minimální prahové hodnoty? Nemělo by to být pružnější? A pokud jde o nástroje, tak bychom se možná mohli inspirovat systémem, který funguje v oblasti ovoce a zeleniny. Zamýšlíte se nad tím, chcete se ubírat nějakou takovou cestou? To jsou mé otázky a pokud se nechtějí přihlásit další kolegové, tak dávám slovo panu eh, řediteli a chtěl bych ho požádat, aby zareagoval. Uh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pokosíme se projít jednotlivými otázkami chronologicky. Paní Garcia poukázala na potenciální snížení pomoci na hektar Víme, že je to důležité nejen v sektoru olivového oleje, ale i v jiných sektorech. Pokud vím, tak tady nejsou žádné konkrétní plány, které bychom měli provádět v oblasti olivového oleje, ale je to součást širší diskuse eh, v kontextu společné zemědělské politiky, co budeme dělat po roce 2013, zda budeme vyplácet pomoc na hektar či ne. To se bude také týká to olivového oleje, ale není tam nic konkrétního pro olivový olej. Do jaké míry řepkový olej a olivový olej můžeme zaměňovat? Tyto trhy jsou oddělit, oddělené. Máme různé eh, spotřebitele v, růz, eh, v různých členských státech, prostě je to oddělené, není tady eh, přímé napojení mezi řepkovým olejem a olivovým olejem a jejich možné záměnou. Co musíme udělat v olivovém oleji, musíme po určitou dobu řešit nadbytek olivového oleje eh, v tomto ročním období, protože měli jsme původně 421 tisíc tun ve Španělsku, ale vzhledem k tomu, že sklizeň proběhla trochu předčasně, tak nyní máme 1,1 milionu. Takže to se všechno dalo na trh a to vysvětluje, proč tento sektor čelí nízkým cenám a do jaké míry jsou tyto nízké ceny zohledněny vůči spotřebitelům. O to jde, provádějí se kroky v produkčních členských státech v supermarketech, které používají ten olivový olej jako určité lákadlo pro spotřebitele, takže snaží se to prodat levně. Je to součást jižní kuchyně, tam se hodně používá olivový olej, například na severu je to mléko, na jihu naopak olivový olej, čili ty ceny jsou velice lákavé. To má vliv na ceny, protože spíše to má eh, dopad na výrobce, než tedy na jejich vlastní marži. Máme mechanismy, jak regulovat trh, o tom se zmínil pan Santos. V tomto sektoru je to určitá záchrana síť nebo úroveň, to je ta referenční cena. Tu bychom nebo ten soukromý ty soukromé zásoby bychom měli spustit právě v takovéto situaci. Nicméně ten právní základ je trochu širší. Eh, nejen eh, je to otázka cen, ale je to také otázka interpretace pro komisi, kdy tedy máme spustit ten mechanismus soukromých zásob a musíme se podívat, jaká ta situace vzniká z těch nejrůznějších důvodů na trhu nyní. Poslední otázka pana předsedy také je to otázka referenčních cen, které se přizpůsobují dané situaci. Tady bych chtěl poukázat na širší diskusi, která se týká té záchrané eh, sítě, což je diskuse, která se odehrává nejen v sektoru olivového oleje, ale i v jiných sektorech, eh, kde jsme vytvořili tyto ehm, záchranné sítě, které jsou adekvátní, zcela jistě také součástí diskuse na rok 2013. Zda bychom tuto diskusi měli vést v těch jednotlivých sektorech, to nevím. Mám o tom určité pochybnosti, ale je to širší diskuse. Co se týče otázky příkladů z oblasti zeleniny a ovoce, pojem těch nejrůznějších skupin a vyjednávací síly, například eh, v rámci eh, balíčku o mléku, který jsme vám nedávno zaslali. Dovedu si představit, že tyto ehm, skupiny výrobců a ta možnost vyjednávání je důležitá pro sektor eh, v olivovém oleji, pochopitelně ve Španělsku. Ehm, to bude těžké oproti celému průmyslu. Možná bychom ale tyto možnosti mohli převést i do dalších sektorů opět to vyplyne z té širší diskuse, kterou povedeme v roce 2013. Děkuji. Bene, io ringrazio il direttore. Výborně, děkuji, děkuji vám mnohokrát, pane řediteli. Ke konci už to se trochu otevřel eh, našim připomínkám, takže možná paní Erans Garcia, pan de Capolo Santos, všichni, kdo jsou v úzkém kontaktu s producenty olivového oleje, Možná byste mohli počítat s tím, že přijmete výzvu pana ředitele, abychom se podívali také na to, jak se postupovalo u balíčku pro sektor mléka a vyvodili z toho určité věci i pro sektor oliv. Tím tedy končím eh, tuto schůzi a nyní zahajuji schůzi, nyní přejdeme rovnou ke schůzi koordinátorů.